Dobré ráno. Začneme s eh, naší schůzí. Začneme schválením návrhu pořadu jednání. Jestliže všichni souhlasíte, můžeme schválit pořad jednání, pokud s ním nikdo nemá žádný problém. Tím se dostáváme k druhému bodu. Takže druhým bodem našeho pořadu jednání je prezentace Prezentace zprávy Komise v polovině období let 2012 až 2016 o strategii Evropské unie pro vymícení obchodování s lidmi. Chtěla bych vám připomenout, že e, teď probíhá společná schůze s výborem pro občanské svobody, e, spravedlnost a vnitro a předseda tohoto výboru, pan Moraes, e, dnes sedí vedle mě. Pokládali jsme za dobrý nápad, aby se oba naše výbory účastnili této diskuze. Je tu s námi dnes ráno také paní Vasiliadu, koordinorka EU pro boj proti obchodování s lidmi. Jejímž úkolem je zajišťovat, aby evropské instituce, eh, agentury a členské státy uplatňovaly konzistentní přístup k problému, k problému boje eh, proti obchodu s lidmi. Eh, nedávno proběhl boj, den boje proti obchodu s lidmi a eh, nyní nám více řekne paní Vasiliadu o této problematice ve své prezentaci. Ještě jednou jí děkuji, že se účastní naší dnešní schůze, ale ještě předtím dám slovo panu předsedu Moraesovi. Děkuji, Irače. A e, děkuji za to, že můžeme že jsme mohli uspořádat tuto společnou schůzi výboru FAM a LIBE. E, je důležitá naše vzájemná spolupráce na e, tomto nesmírném problému e, boje proti obchodu s lidmi. Naše úsilí začalo už v minulém legislativním období schválením směrnice o boji proti obchodu s lidmi a o ochraně jeho obětí. Je to první směrnice hmotného trestního práva, která byla schválena schválena po eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. A eh, jednu, jedním, z rysem, jedním rysem těchto směrnic je právě pozice koordinátora pro boj proti obchodu s lidmi, eh, který má na starost globální strategii Evropské unie která je nesmírně závažnou formou eh, organizovaného zločinu, která má dalekosáhlé důsledky a především představuje porušování základních práv. A eh, za výbor Libe bych chtěl přivítat paní eh, Vasiliadu a děkuji za zprávu, kterou už odvedla a její dnešní zpráva je samozřejmě velice důležitá. v poslední době se zabývá problematikou otroctví v členských státech a pečlivě sleduje eh, vývoj, eh, který v, této poli, eh, který v tomto poli probíhá. Takže dám, předávám slovo zpátky Irače, aby představila naši řečnici. Dobře, jsem příliš formální, snažil jsem se být zdvořilý k výboru FAM, nicméně tedy eh, předávám slovo eh, paní koordinátorce pro boj proti obchodu s lidmi, paní eh, Miri Vasiliadu. Na 20 minut, jestli se nepletu. Dobře, my počítáme minuty ve výboru Libe. Dobře, takže 20 minut a poté dáme slovo poslancům. Děkuji vám, e, děkuji váženým poslancům Evropského parlamentu za to, že mi umožnili e, vám představit to, čeho jsme zatím dosáhli v naší politice boje proti obchodu s lidmi. Musím říci, že Evropský parlament je naším stálým spojencem v naší práci. Podporujete e, mé náročné úkoly a já vám za to velice děkuji. My jsme dosáhli vzniku poměrně komplikovaného politického a právního rámce na evropské úrovni a to ve spolupráci s vaším eh, parlamentem. E, nyní máme novou komisi a e, máme nové priority předsedy Junckera a komisař Avramopoulos se také e, zavázal k tomu, při svém slyšení se zavázal k boji proti obchodu s lidmi, který je klíčovou prioritou komise. Abych to uvedla do patřičného kontextu, tak samozřejmě Evropská unie považuje obchod s lidmi za prvé za zásadní porušování lidských práv a za druhé za závažnou formu organizovaného zločinu. A já bych vám chtěla připomenout, že to je jediná forma organizovaného zločinu, která je explicitně zakázána e, Evropskou listinou základních práv. Takže když hovoříme o boji proti obchodu s lidmi, tak vlastně se bijeme za základní práva. Takže které jiné dva výbory by se tohoto boje měly účastnit? E, obchod s lidmi je zároveň hrozbou pro bezpečnost. Je to mezinárodní fenomén a členské státy ho nezvládnou eh, likvidovat sami. Je důležité, aby členské státy projevily ochotu spolupracovat na evropské úrovni. Musíme tedy jednat proaktivně a eh, multidisciplinárně a na všech eh, možných úrovních. Já bych vám chtěla říct si něco o tom, co jsme dělali poslední dva roky a co jsme prezentovali 18. října, což je Den Evropské unie proti obchodu s lidmi. Já bych eh, vám chtěla říci, že zatímco teď spolu mluvíme, eh, desítky, možná stovky lidí eh, jsou drženy v zajetí a jsou nuceny eh, poskytovat služby proti své vůli. Já mám to privilegium, že často chodím do různých útulků, které schromažďují lidi, kteří mají to štěstí, že se povedlo je identifikovat. A takovýto lidé patří ke špičce ledovce. Často slycháme o hororových příbězích, které se eh, dějí velice blízko nás, u sousedů například. Není to někde daleko, eh, což by samozřejmě bylo neméně závažné, ale děje se to přímo tady u nás. Mezi lety 2010 a 2012 eh, tři, přes 33 tisíc lidí, mužů, žen, chlapců, dívek, bylo zaregistrováno úřady jakožto oběti obchodu s lidmi v Evropské unii. To znamená, že při nejmenším eh, tolik lidí, eh, kteří mají život v troskách, sny v troskách, rozbité rodiny. A často slycháme o tom, že je to skrytá forma zločinu, o které toho mnoho nevíme a které se musíme snažit porozumět a um, o které musíme šířit informace. Ale já si dovolím nesouhlasit. To jsou lidé, kteří pečou náš, náš chléb, ší naše šaty, e, jsou nuceni poskytovat sexuální služby, někdy žebrají na ulici a někdy jsou nuceni poskytovat sexuální služby na ulici. Pracují v zemědělství, e, někdy jsou i zamčení přímo v domech, aby pracovali v domácnostech. A tito lidé jsou tedy nuceni poskytovat služby a my e, často nevědomky jejich služby využíváme. Jak jsem tedy už řekla, máme tyto registrované oběti, 80% z nich jsou e, ženy, 70% obchodníků jsou muži a 16% registrovaných obětí jsou děti, chlapci a dívky. Nej, e, nejrozšířenější formou e, je sexuální vykořišťování. A většina těchto obětí, 95% obětí sexuálního zneužívání jsou ženy a dívky tisíc dětí bylo přepraveno e, pro sexuální účely. A to jsou pouze ty registrované, ty identifikované oběti. Ty, které měly štěstí, chcete-li. E, to, to štěstí, že byly nakonec identifikovány. E, u nucené práce máme 90% ohlášených případů a 70% z nich tvoří muži a chlapci. A zajímavé je, že dvě třetiny obětí, 65%, pocházejí ze zemí Evropské unie. Primárně z Rumunska, Bulharska, Nizozemí, Maďarska a Polska. A zbytek obětí pochází primárně z Nigérie, Brazílie, Číny, Větnamu a Ruska. Většina zločinců a většina obětí jsou tedy občané Evropské unie. A proč to zdůrazňuji? Protože si musíme ujasnit pojmy, když se zabýváme tímto problémem. Často používáme, často zaměňujeme pojmy pašování lidí a obchod s lidmi. Existuje mezinárodní právo, evropské právo, které jasně stanovuje rozdíly. Realita je samozřejmě velice složitá a nedá se eh, takto eh, rozlišovat, nicméně Nicméně někteří lidé, kteří jsou propašováni do Evropské unie, se potom stanou oběťmi obchodu s lidmi, ale ne všechny z nich. A ne všechny oběti obchodu s lidmi začaly eh, tím, že byly do EU vpašovány. Já vím, že eh, eh, globální zpráva o obchodu s lidmi OSN, která bude prezentována za chvíli, ukazuje stejné trendy, stejné eh, typy údajů, což je sice smutné, ale na druhou stranu nás to může povzbudit, protože pokud jde o analýzu dat, jsme na správné cestě. Chtěla bych také říci, že bychom neměli hovořit pouze o číslech. Jsou to skuteční lidé, skutečné životy. E, jestliže je jich 10 tisíc nebo 12 tisíc, tak samozřejmě musíme to zohlednit, ale zároveň musíme mít na paměti jejich konkrétní zkušenost, jejich konkrétní život. A to tak, že se musíme soustředit na prevenci, na obžalování pachatelů a na e, ochranu obětí a musíme se na to dívat z lidskoprávního hlediska. E, musíme se zaměřovat na ženy a děti. A řekněme si velice jasně, je velice hezké, že eh, koordinátorka Evropské unie radí tento přístup. Nicméně to není všechno, to jsou přímo právní povinnosti. Eh, obžaloba, eh, ochrana, prevence, zaměření na ženy, zaměření na děti, to jsou povinnosti členských států. A když už je řeč o právních povinnostech, tak já tedy spadám pod článek 20 směrnice. Tento článek je mým popisem práce, takže já mám také právní povinnost, která spočívá v koordinaci našeho úsilí. Takže pokud jde o legislativu, máme velice ambiciozní právní rámec, který měli původně transponovat všechny členské státy do 6. dubna 2013. Komise se chová velice proaktivně. Mohu s radostí oznámit, že zatím 25 členských států oficiálně informovalo komisi, že, že transponovalo směrnici a to, toto oznámení zatím nepřišlo z Německa a Belgie. My tedy analyzujeme informace z členských států a nebudeme váhat podniknout všechny nutné kroky k tomu, aby transponovalo opozice byla úplná. Pak tu ale máme politický rámec, který podporuje tuto směrnici a podporuje e, e, e, členské státy. A to je naše strategie, o níž nyní podávám zprávu v polovině období. Tato strategie je velice ambiciozní, koherentní a E, není to nějaký dokument, který jsem si vymyslela já sama. Zapojilo se do něho mnoho zainteresovaných stran, e, které se na této strategii podílejí. A proto ho tolik přivítal jak parlament, tak i e, závěry rady, tedy členské státy. I e, občanská společnost vítá tuto strategii, což je, myslím si, výborné. Takže ta průběžná zpráva v polovině období, která byla předložena, e, schrnuje to, čeho, čeho jsme zatím dosáhli ve spolupráci s členskými státy, s občanskou společností, s osmi evropskými agenturami a s mnoha odděleními komise a také s zeměmi mimo Evropskou unii. My tedy eh, schrnujeme, čeho jsme dosáhli, jsme na naše výsledky velice hrdí, protože jsme splnili eh, všechno a včas, eh, všechno, co jsme slíbili, že splníme. Eh, mezi ty nejvýraznější případy patří pokračování eh, evropské neformální sítě pro tyto mechanismy. Já si myslím, že jsme posílili eh, tuto síť. My nyní fungujeme jako síť. Členské státy a komise velice úzce spolupracují. Vytvořili jsme Evropskou platformu občanské společnosti, do níž patří přes 100 nevládních organizací z různých oblastí. Tato platforma řeší obchodování s lidmi a funguje dvojím způsobem způsobem. Za prvé můžeme v rámci ní sdílet informace o úsilí na evropské úrovni, tím se ten efekt prostřednictvím nevládních organizací šíří pod pod celé Evropské unii, ale zároveň se učíme od nevládních organizací a učíme se z jejich zkušeností. Jsem tedy velice hrdá na to, že se nám povedl tento úspěch. Spustili jsme také elektronickou platformu, protože se nemůžeme neustále fyzicky scházet, ale na této elektronické platformě vyměň, si vyměňujeme informace, dělíme se o zkušenosti, což také potom posiluje naše úsilí na Evropské unii úrovni. Vydali jsme mnoho příruček a pokynů, e, které od nás žádali členské státy. Týkal, týkají se e, identifikace obětí, e, práv obětí, případy dětí a tak dále. A snažíme se i nadále vzájemně od sebe učit. Provádíme studie zranitelných skupin nebo genderového aspektu celého problému. Co jsme tedy dělali na ten den boje proti obchodu s lidmi? My jsme představili zprávu Eurostatu, jak už jsem říkala, velice ráda odpovím na otázky o této zprávě. Dále zprávu v polovině období o naší strategii a třetím eh, prvkem tohoto balíčku je druhá implementační zpráva směrnice o dočasných povolenkách k pobytu eh, pro eh, oběti obchodu s lidmi z, ne, ze zemí mimo Evropské unie. Ta také dává pobyt stimuluje oběti k tomu, aby spolupracovala s úřady na odhalování sítí obchodníků. Ehm, nálezy této zprávy jsou velice zajímavé. Ehm, ukazuje se, že směrnice není v členských státech uplatňována ehm, naplno, není využíván celý její potenciál. K tomu se ještě ráda vrátím k otázkám. Já bych se teď soustředila na několik eh, aspektů. Za prvé děti. My se nesmírně soustředujeme na děti, eh, které jsou velice eh, zranitelné a často dochází k jejich opětovnému obchodování. Většina dětí se nachází v tom nekonečném začarování, musí skončit. Jednou z našich akcí tedy bylo v červnu 2014 společně s Agenturou pro základní práva, která s námi velice úzce spolupracuje, vy Vydali jsme eh, příručku, eh, která, má, která informuje o systémech pěstounství, které má ukončit toto obchodování s dětmi. Dále to máme mnoho projektů o obchodování s dětmi a někdo může říci, ale to je jenom 16% identifikovaných obětí. Nicméně tady čísla nejsou důležitá. My musíme chránit děti a musíme proto dělat vše. Musíme také e, pracovat na systému ochrany dětí. Ten je klíčový. Komise nyní připravuje sdělení, které bude e, obsahovat pokyny pro systém ochrany dětí, který má být přijat v roce 2015. Chtěla bych se také zmínit o genderové dimenzi. A e, nebudu hovořit o e, genderu proto, že jsem tady ve výboru FAM, ale proto, že o něm hovořím neustále. E, směrnice zcela jasně říká, že musíme nahlížet z genderové perspektivy na boj proti obchodu s lidmi. A Evropská unie bere tento jev jako jev související s genderem. Takže i e, na konventu OSN o statusu žen jsme e, uznali, e, že jde o problém genderový a problém lidskoprávní. Od sexuálního zneužívání až po další formy obchodu s lidmi, jako, je, jako jsou nucené sňatky a další, tak tady všechno se to točí okolo násilí na ženách a dívkách. Je to strukturální jev, a e, genderový prvek je přítomen v každém stádiu procesu obchodu s lidmi. Ženy a dívky jsou zranitelnější e, a vyžadují více asistence a podpory. A když hovořím o e, genderu, tak nás samozřejmě okamžitě napadne sexuální zneužívání, což si zpráva Eurostatu uvědomuje. Tady hovoříme o prostituci nebo e, dalších formách, jako jsou e, nevěstince, striptýzové bary, e, pornografické produkce, eskortní služby a tak dále. Je to všude kolem nás a je to velice ziskové. Co tedy k tomu říkají policejní úřady, jak v členských státech, tak i Europol? Interpol, říkají, že existují přímé souvislosti mezi, eh, mezi prostitucí, obchodem s lidmi a eh, organizovaným zločinem. Eh, prostituce je velice rizikovým eh, sektorem. Na tom není nic politického, na tomto výroku. Neříkáme, že prostituce a obchod s lidmi je to tež. Nicméně je to rizikový sektor, eh, kterých je více. A pokud si neuvědomíme, že jde o rizikový sektor, nemůžeme lidi v tomto sektoru chránit. Máme samozřejmě směrnici EU o sexuálním zneužívání a prostituci, která byla schválena v květnu 2014. My bereme na vědomí tato doporučení, bereme na vědomí tuto zprávu zprávu a co nejlépe se vaším doporučením řídíme. Ta zpráva se týkala eh, obchodem s lidmi za účelem sexuálního eh, zneužívání a také se týkala prostituce. A jaké tady máme kompetence? Sexuální zneužívání je evropský zločin, evropský trestný čin, což znamená, že můžeme použít článek 83 společná, společné trestní právní předpisy. Nemáme tu ale kompetence eh, na prostituci jako takovou, pouze na sexuální zneužívání. A definice obchodu s lidmi podle směrnice z roku 2011 eh, obsahuje i prostituci. Eh, členské státy mají různé politiky, pokud jde o prostituci. My tady nemáme kompetenci, takže když hovořím o obchodu s lidmi za sexuálními účely, hovořím o trestném činu obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání a nikoli o těch velmi politicky nabitých myšlenkách a ideích, které s tím souvisejí. A musím zdůraznit, že e, jde tu i o muže a chlapce, kteří e, e, také trpí zneužíváním. Například v oblasti nucené práce. Tito lidé potřebují ochranu, potřebují potranu, eh, ochranu, potřebují mít pocit, že se mají na koho obrátit, že se mohou obrátit na úřady. Eh, když tedy hovoříme o nucené práci, eh, tak tady také máme statistiky, které hovoří výmluvně. My jsme financovali mnoho projektů a nyní nás čeká studie judikatury členských států v případech nucené práce a snažíme se co nejlépe porozumět tomuto jevu, protože to, že ty lidi se nedaří identifikovat, neznamená, že k tomu nedochází. Já nebudu vyjmenovávat všechny další formy e, zneužívání, ale máme tu lidé, lidi, kteří otročí v domácnostech, máme e, obchody za účelem nucených sňatků, e, obchody s lidmi za účelem odebírání orgánů, za účelem zločinných aktivit. A my nyní tedy hovoříme o kupování a prodávání lidí a jejich služeb. A to ve výboru pro občanské svobody by je to vlastně to nejhorší, co si lze představit z lidskoprávního hlediska kupování a prodávání lidí. K tomuto obchodu dochází z důvodu chudoby, z důvodu konfliktů, z důvodu nerovnosti, říkají někteří, ale já nesouhlasím. Dvě třetiny eh, obyvatelstva světa žijí v chudobě, bohužel, a toto číslo eh, patrně roste a ne všichni eh, jsou ob- oběťmi obchodu s lidmi. K tomuto obchodu dochází ze dvou jasných důvodů. Za prvé, protože je to velice ziskové a za druhé, protože existuje existuje poptávka. Bez těchto dvou důvodů by k obchodům s lidmi nedocházelo. Ano, dále přetrvává chudoba, konflikty a tak dále, ale to tak přímo nesouvisí. Což si uh, uvědomuje i uh, Europol uh, ve zprávě z roku 2013, který hovoří o rostoucí poptávce a tak dále. Za každou obětí je pachatel. A je tam také někdo, kdo poptává tu službu. Tady je řeč o 150 miliardách euro zisků, které plynou ročně z nucené práce. Já se pokusím to zkrátit. A tyto peníze, těchto 150 miliard, ty, ty jdou těm obchodníkům, ale zároveň e, jsou to e, peníze pro právní sektor, který e, se operuje v právním sektoru. A někdy také jde o peníze, které nám, které nám šetří peníze, protože představte si to otročení v domácnosti, to nám šetří peníze. Takže to je spousta lidí, uživatelé, eh, klienti, zadavatelé a to jsme my. Eh, my, občané Evropské unie, kteří těžíme z, ze služeb obětí obchodu s lidmi a my tyto služby využíváme. Eh, často eh, získáváme tyto služby online. My víme, že trendy se mění, ale podle Europolu internet hraje zásadní roli v obchodu s lidmi. Já nebudu tento aspekt rozvádět, ale chtěla bych zdůraznit, že experti musí úzce spolupracovat s experty na kybernetickou bezpečnost. Komise nyní připravuje zprávu, která bude zveřejněna v roce 2015, která bude se přesně týkat souvislostí eh, internetu s obchodem s lidmi. Ano, to byla tady moje opomínka mi zazvonila. Pokud jde o e, poptávku, tak zase e, já neradím lidem, že bychom měli snížit poptávku. Směrnice hovoří jasně. Členské státy mají povinnost jednat tak, aby snížili poptávku e, po všech formách obchodu s lidmi. Takže já to neradím, je to přímo povinnost. Právě tak e, členské státy mají e, povinnost kriminalizovat využívání služeb obětí obchodu s lidmi, pokud e, existuje, nebo pokud ten uživatel má, pokud ten uživatel ví, že jde o oběť obchodu s lidmi. Otázka zní, jestli máme vůbec kriminalizovat čin, který už je trestným. Já se ptám poslanců tohoto výboru. Víte o nějakém jiném typu trestného činu, kde, se, kde jste vědomně zapojeni do trestného činu, ale přitom e, sami e, jste beztrestní? Nad tím bychom se měli zamyslet. Dále, e, směrnice o sankcích pro zaměstnavatele e, stanovuje trestní sankce pro e, zaměstnavatele, kteří nelegálně zaměstnávají občany třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodu s lidmi a ten zaměstnanec o tom ví. Takže jestliže víte, že zaměstnáváte oběť obchodu s lidmi, tak pokud je to občan třetí země, spáchali jste trestný čin a pokud jsou to občani Evropské unie, nespáchali jste trestný čin. Takže měli bychom měli bychom opravdu zvážit konsolidaci našeho právního rámce. A to musíme dělat v partnerství, nemám bohužel čas toto rozvádět, ale musíme spolupracovat s veřejným, soukromým a nevládním sektorem, musíme zkrátka pracovat na všech úrovních. My působíme eh, velice silně v, v externí dimenzi, budujeme partnerství s zeměmi mimo EU, eh, e máme takzvané eh, dokumenty pro vnější činnost a v druhé implementační zprávě eh, je uvedeno mnoho prioritních zemí. To je Ukrajina, Albánie, Brazílie, všechny země východního partnerství a já mám za úkol jménem komise koordinovat tuto činnost a společně s Evropskou službou pro vnější činnost mobilizujeme naše delegace už jenom jednu stránku. Eh, co tedy, eh, co tedy děláme? Pracujeme na bezpečnostní dimenzi, pracujeme na prevenci, která by měla být naším východiskem, eh, ochraňujeme oběti, navazujeme partnerství na různých úrovních. A od komise můžete očekávat tři zprávy. Zprávu o transpozici směrnice, což je běžná praxe, dále zprávu o trendech, která bude první svého druhu a bude hovořit o situaci obchodu s lidmi v členských členských státech a podle článku 20, eh, jehož polovina je vlastně mým úkolem, musí členské státy předávat mně eh, informace o obchodu s lidmi. Já vypracuji zprávu na evropské úrovni a zašlu ji komisi. A ta třetí zpráva, to je ta slavná zpráva podle článku 83, eh, a to je kriminalizace těch, kteří vědomně, znůrazňují vědomně, využívají služeb obětí. Takže to, co jsem vám nyní řekla, eh, dámy a pánové, vážení poslanci eh, výborů, eh, tedy v podstatě je, že máme legislativu, ta legislativa je dobrá, můžeme vytvářet politiky a my máme a implementujeme politiky a můžeme také financovat a zajišťovat, eh, starat se o to, aby eh, finance plynuly na správná místa. Děláme všechno, ale oběti stále existují, protože nedochází k implementaci těchto pravidel. A pokud se nám nepovede dosáhnout implementace, tak můžeme bezpečně říct, že jsme selhali, že jsme selhali v očích naší společnosti a že jsme selhali v očích všech obětí, které jsou na nás závislé. Eh, já říkám pořád to tež, občas už to zní Eh, jednotvárně, ale hovoříme tady o vymícení. Protože cokoliv jiného než vymícení je urážkou obětí. My si nepřejeme pouze méně obchodu s lidmi. Zatímco eh, my tady hezky sedíme v sále a mluvíme o tom, tak lidé mizí, jsou znásilňováni, zabíjeni, vyhrožuje se jim, eh, neustále tiká čas a ten čas odtikává i životy těchto lidí. Děkuji. Eh, eh. Děkuji. paní Vasiladu. Děkuji za to, že jste vystoupila tady u nás na výboru. Myslím, že tady zazněla řada velmi důležitých věcí, které určitě budou užitečné pro naší další práci. A ještě jednou za to děkuji. Teď začínám debatu. Chtěla bych říci, že je tady řada lidí, kteří chtějí vystoupit a já se předem omlouvám za to, že musím omezit vaši řečnickou dobu na dvě minuty. Paní Het má slovo jako první. Tak so mycket Mirja och än en gång. Děkuji, Mirio, a e, ještě jednou e, vítej v našem výboru. Doufám, že se budeme scházet častěji, protože otázka obchodu s lidmi je nesmírně důležitá. Já mám dvě otázky. Ta první se týká e, strategie Evropské komise, která bere na vědomí, že je tu silný genderový aspekt, protože muži a ženy jsou postiženy různým způsobem. Speciálně stoupá sexuální zneužívání dětí a e, spojení prostituce s obchodem s lidmi za sexuálními účely na to upozorňuje jak Europol, tak i Evropský parlament e, komise přijme jistě nějaká opatření eh, o tento vývoj. A další otázka se týká eh, té zprávy v polovině období eh, ohledně studie, která má hodnotit efektivitu preventivních opatření, která, která mají být představena v první polovině roku 2015. Já bych byla ráda, kdyby se zvyjádřila i k tomuto. Děkuji. Muchas gracias. Tiene la palabra Sipel. Děkuji. Já naprosto podporuji to, co vy jste říkala o těch rozdílech, které existují mezi převaděči, kteří eh, obchodují eh, s lidmi. Někdy se tato slova používají eh, bez nějakého většího rozlišování. Co se týče toho těch různých forem obchodování a s, čím, s jakými dalšími je to souvisí, jako například prostituce. Těch je určitě celá řada. Mě by zajímaly, mě by zajímalo, co dělají členské státy. A jestli skutečně berou vážně boj proti těmto formám obchodování. Vždycky to někdo musí vědět. Mohla bych tady uvést příklad eh, nějakého pekařství. My třeba jako zákazníci to nemusíme vědět, ale ten, eh, kdo tam pracuje v tom pekařství, eh, může být obětí toho obchodování s lidmi a ten majitel to určitě bude vědět. Takže já mám pocit, že musí určitě z toho mít nějaký černý zisk, pokud Eh, například na za něj neplatí daně a tak dále, takže určitě vždycky existuje někdo, kdo o tom případu ví. Ale já mám pocit, že členské státy moc eh, účinně eh, nejednají. A mě by tedy zajímalo, co si myslíte o tom, jak účinně členské státy bojují proti tomu jevu jestli je to tedy stejné všude v Evropě. Děkuji. Pan Basir. Thank you very much uh, for that Děkuji za vaši prezentaci. Já mám uh, také uh, jednu nebo dvě otázky. Zajímalo by mě, jaké procento těchto mladých dívek a chlapců je unášeno a kolik z nich je Eh, předmětem toho obchodování z vůle jejich třeba příbuzných, eh, třeba jejich rodičů. A pokud tomu tak je, tak jaké jsou ty důvody, které vedou k tomu, že se eh, vzdávají těch svých potomků? Proč tedy k tomu dochází? A to je hlavní věc, na kterou jsem se chtěl zeptat.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 kontroluje eh, hranice, ale nemůže kontrolovat eh, identitu těch lidí, eh, což umožňuje vlastně obchodování s lidmi. A ve zprávě se hovoří o využívání, zneužívání lidí, ale já bych chtěla vidět do jaké míry je tento fenomén rozšířen v západní Evropě dnes, ve Švédsku. Konstatujeme, že žebrání je velmi rozšířeno a e, toto žebrání vlastně jenom roste a já bych chtěla vidět, jestli proti tomu jsou nějaká opatření. Thank you. Uh, Madame Bosenberg? Paní Bosenberg, děkuji. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Βασιλιάδου, να σας ευχαριστήσω. E, děkuji paní předsedkyně, já děkuji paní Vasiliadu za její eh, velice eh, detailní eh, zprávu o těchto fenoménech, především tam, kde se zabývá ne, ne, nezletilými. Já bych tam ráda potrhla jednu věc. Mnoho lidí se účastní obchodu s lidmi. Je tady nabídka, je tu poptávka. A je třeba eh, pochopit, že například lékař, eh, který eh, musí odejmout orgány na chirurgickém sále, tak vlastně dělá ilegální záležitost musí vědět nejdřív, proč to dítě se nachází v, v tomto operačním sále a proč se mu odstraňuje například eh, eh, jedna ledvina. Já jsem se tímto zabývala u nás v zemi, těmito případy a eh, myslím, že v každém členském státě se zákon používá různým způsobem. Měli bychom mít informační kampaň, kvůli prevenci, prevenci, která by eh, zredukovala potom tyto prvky, tyto eh, jevy. A bylo by třeba taky vidět, jak se trestají tyto eh, trestné činy, protože hovoříme opravdu o přeshraniční trestnou činnost. Existují celé organizaci, které pokrývají celou planetu, takže Eh, musíme také spolupracovat přes hranice eh, při potírání tohoto fenoménu. To je zcela prioritní záležitost a spolupráce eh, líbe v pěti letech bude určitě nutná. Musíme v ní pokračovat. Pan poslanec Morgan, děkuji. Dramatické údaje, které jste dnes ráno tady uvedli, říkají, jak je urgentní e, nutnost, aby Evropská unie a členské státy e, obměnili současný legální rámec a aby posílili spolupráci s nevládními organizacemi, s civilní eh, společností i s náboženskými organizacemi, které, kteří pracují pro to, aby ulevili utrpení obětem. O nichž, jak vy správně říkáte, jsou lidé, nejsou to čísla. Ostatně, eh, kolegové, kdo v našich městech a v naš, na našich ulicích a na našich nádražích nebo v nějakých opuštěných čtvrtích se opravdu konkrétně eh, zabývá obětmi, kteří jsou právě obětmi těchto nelegálních praktik. Bylo již řečeno, že se jedná o lidské bytosti, o lidské bytosti, které se nacházejí v nové formě, moderní formě otroctví. Je to zločinecká činnost a je to globální a velmi výnosná činnost. A pokud eh, nepostihneme tuto výnosnost, tak nebudeme moci zmocnit. 16% těchto obětí potom jsou děti a já bych rád připomněl seminář, který nedávno byl zorganizován v rámci dialogu mezi Evropskou komisí a námi, jak tyto děti eh, bývají eh, prodávány a výnosy jsou až 40 tisíc eur. Obchod s lidmi je velice komplexní fenomén a eh, má známé kořeny. Je tedy Bohužel v našich konsumních společnostech se eh, to dětské tělo stává objektem obchodním a eh, přání a touhy se stávají právě, eh, čili jedná se tady o nakupování sexuálních služeb, jedná se o sexu, sexualizaci dětí, pornografické produkce a to jsou vlastně důsledky takovéto toho zmotnění eh, těchto služeb eh, máme v únoru rezoluci Evropského parlamentu, která eh, právě zcela přesně říká, že je třeba zastávat určitou linii, ta je v pořádku tato zpráva. Já bych to uzavřel tím, že bych upozornil na to, že finanční pomoc organizacím, které se tímto problémem zabývají, jsou naprosto nutné, je třeba toto financování udržet. Děkuji oznamujeme, že uzavíráme seznam eh, řečníků. Máme ještě osm lidí, kteří chtějí promluvit, ale potřebujeme se zabývat i dalším bodem. Pane poslanče Spinedli. Paní poslankyně, promiňte, děkuji paní Vasiliádu za výbornou prezentaci Ráda bych se zde vyjádřila k velké obavě, že eh, ta evropská směrnice nebude přijata eh, v zemi, kterou znám vůbec nejlépe, to je v Itálii. A ráda bych vás upozornila na výbornou studii Asociace pro právní studia o různých eh, nedodržováních směrnic evropských v Itálii. Chybí tam důležité věci, jako například definice uh, postižitelnosti, chybí tam jakákoliv zmínka o souhlasu oběti, uh, když dochází k donucovacím aktům, tak jak se o tom hovoří ve směrnici, chybí i národní plán, který uh, se měl, měl být vypracován už tři měsíce poté, co vyšla ta směrnice na světlo světa. E, e, my jsme tedy v italském systému, který e, je naprosto nedostatečný. A je to tím pádem také nebezpečné z hlediska ochrany těch obětí. A dochází zde i velkému zredukování financování celého systému, který se zabývá ochranou těchto lidí. A jak se zabývá ochranou jak těch, kterým to hrozí, to násilí, jak těm, kteří jsou již obytmi. Já jsem chtěla vidět, co si o to myslíte. Děkuji, paní Spinelli. A pan Pitia. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za tuto zprávu. Myslím si, že někdo se nemůže tvářit hostejně, když slyší eh, ty údaje, které jsme právě v té prezentaci slyšeli. 800 tisíc žen, mužů a dětí je obětí obchodování s, lid, s lidmi v Evropské unii. 60% z nich jsou eh, z eh, zemí EU. Je to moderní forma otroctví a všechno je to důsledkem trestné činnosti, která je velmi výnosná. Je to vlastně jakýsi eh, druh cenického podnikání. A já bych chtěl ještě upozornit na to, že obětmi jsou velmi často i děti a nezletilí. A kromě nucené práce a sexuálního vykořišťování eh, je potřeba eh, se zmínit také o jedné další nové formě obchodování z důvodu reprodukce. Teď hovořím o náhradních matkách a o různých nelegálních adopcích. Tento mezinárodní reproduktivní průmysl je velmi rozšířený. Někteří tomu říkají obchod s dětmi. A mm, co se také vyskytuje, je takzvaný reproduktivní turis, eh, turistika. Mě by tedy zajímalo, co o tom víte více o tomto reproduktivním průmyslu. Yes, tiene la palabra la señora Milnar. Thank you very much, Madam Chair. Paní Milnar, děkuji. Já bych chtěla poděkovat za prezentaci, za velmi konstruktivní a energický přístup. Hovořím teď eh, eh, jménem Katrin Bieber, která je koordinátorkou za naši skupinu. Vy jste hovořila o aplikaci eh, směrnice z roku 2004 také souvisí s obětmi obchodování. Jak eh, hodnotíte provádění této směrnice v EU? Jaké kroky byste navrhovala, aby například byly identifikovány oběti, aby zlepšila povědomí o jejich právech ve všech členských státech? A také se chci zeptat, jestli existují nějaká souhrná data o počtu povolení, která byla vydána úřady. Zajímalo by mě, jestli se tedy nějak sleduje i ta genderová dimenze tohoto jevu. Děkuji, pan Kirkos. Děkuji, paní Vasiliado, to všechno bylo velmi zajímavé, Myslím, že jste dobře formulovali, formulovala i otázky, kterým bychom se měli v příštích letech zabývat a máme před sebou hodně práce. Já bych eh, se chtěl zaměřit na osud dětí, které eh, kolikrát eh, jsou také součástí migračních toků, kolikrát jsou nedoprovázené zajímalo mě, jestli něco můžeme dělat eh, s dětmi, které přicházejí sem do důsledku migrace. Děkuji, pan Jurek. Děkuji. Děkuji vám za velmi zajímavou prezentaci. Myslím, že Eh, odpovídá také tomu, o čem víme v Polsku. Víme, že eh, je tady eh, určité rozhraní mezi pornografií, prostitucí a pedofilií a řada lidí se potom stává oběťmi různých trestných činů, takže bychom měli se zamyslet nad tím, jak kriminalizovat využívání eh, těchto bytí jako pracovní síly, ale měli bychom také měli bychom také například bojovat s velmi rozšířenými jevy, jako je prostituce Víme, že ve Švédsku, v Norsku a také v Británii si o tom diskutuje, už zavedli přísnou regulaci. Tady se eh, například eh, zvažuje eh, zaplacení za sociální služby jako trestný čin. Asi úplně se ten jev potí, nepodaří potí, potřít ale minimálně by se to mohlo minimalizovat. Jde také o to, jak zajistit eh, lidskou důstojnost eh, ženám. A já si myslím, že bychom něco podobného měli zavést na celoevropské úrovni. Pan Ujadovský. Děkuji, paní předsedkyně. E, já chci poděkovat e, Evropské koordinace za tuto prezentaci. Já se chci ptat na jednu konkrétní věc, která zazněla. Ve vaší prezentaci byste se zmínila o nucené práci v EU. A mě by zajímalo, kolika evropských e, občanů ze středoevropských nebo i východoevropských zemích se to týká. Hlavně by mě zajímalo, co byste doporučovala. Říkala jste, že ta směrnice eh, nezahrnuje zaměstnavatele, kteří zaměstnávají Ehm, ty oběti z členských států EU, pouze mimo Evropskou unii. Zajímalo by mě, jestli je, existuje nějaká možnost změny této směrnice. Já znám příklady z Nizozemska, z Itálie, možná, ehm, že jich je mnohem více, kdy ty oběti byly z EU. Myslím si, že musíme s něco dělat na evropské úrovni. Paní Vajina má slovo. Děkuji, eh, paní Vasiliu. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. Já mám několik eh, otázek, eh, zajímaly mě přesnější informace o těchto věcech. Například, co dělá Evropská komise pro to, aby eh, potlačila poptávku po obětech zneužívaných sexuálně. A poté by mě zajímalo, jestli je tady ta souvislost mezi prostitucí a tímto jevem a jestli s tím komise také něco dělá. Děkuji. Mě zajímá ta poslední věc, o které hovořili ostatní. Děkuji paní eh, eh, koordinátorce za vynikající zprávu. Ta obsahuje řadu informací, které jsme předtím neměli. Nicméně vy jako autorka zde hovořila o sexuálním vykořišťování, o prostituci a to mě velmi zajímá. Vy říkáte, že 62% těch obětí se obchoduje v EU, a vzhledem k tomu, že teď mluvíme o politice rovnosti mezi pohlavíme. to mě zajímalo, jak s tím můžeme bojovat na evropské úrovni. To je asi nejdůležitější. Myslím, že teď máme docela dobrý základ pro to. Máme tu vaše zprávu, ale také jiné materiály. Máme tady docela dobrý soubor informací. Měli bychom se zaměřit na redukci poptávky. Nicméně Eh, velmi mě zajímalo, jestli bychom s tím nemohli něco udělat. Děkuji a teď eh, poslední řečník v debatě paní Meje. Děkuji, paní předsedkyně. Já už jsem několikrát na výboru Libe eh, vystoupila, abych řekla, že Evropská migrační a asilová politika vlastně láká migranty do Evropské unie. Znamená to, že máme vlastně otevřené hranice. Do jaké míry si myslíš, že tato politika přispívá k obchodování s lidmi? Děkuji a já bych nyní dala slovo paní Vasiliádo, aby mohla odpovědět na tento značný počet otázek. Vím, že to asi bude pro ně těžké, ale Chtěla bych vás poprosit, abyste se snažila to zredukovat na pět minut, protože ještě pořád před sebou máme jeden velmi důležitý bod na našem programu, ale pokud nebudete schopna odpovědět na všechny otázky dostatečně podrobně teď a nyní, tak máme jiné způsoby komunikace a myslím, že budete moci na to odpovědět eh, nějak jinak. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám. Eh, vlastně se musím vrátit na začátek své prezentace, kde jsem děkovala o, za ten zájem, který jste projevili o všechny tyto věci a za to, že to udržujete. Eh, v popředí je evidentní, že nemůžu odpovědět eh, na všechny otázky, ale několik málo se pokusí, pokusím. Za prvé prevence, my jsme pracovali studie o aktivitách v oblasti prevence Evropská komise vynaložila několik milionů euro na eh, různé osvětové kampaně a tak dále. My vlastně nevíme, jaký byl dopad všech těchto aktivit. Takže my teď eh, chceme eh, si pořídit tuto studii, abychom věděli, jak jsou peníze daných poplatníků využívány, jaký to má dopad, s tím, že by ta práce měla přímo vést k tomu, že těch obětí bude méně, že budou lépe chráněny. Co se týče rozdílu mezi obchodování a převaděčství nebo pašování lidí. Eh, tady musíme postupovat velmi opatrně. Co s tím dělají členské státy? My se musíme o ně opírat. Já, když jsem byl jmenována před třemi lety, protože neexistovala žádná jasná strategie, neexistovala ta směrnice, od té doby se nám podařilo mobilizovat, zlepšit povědomí o těchto věcech, ale pořád jsme pouze na začátku dlouhé cesty musíme si vědomit, že ta směrnice je pořád velmi nová věc, byla přijata teprve loni, takže bude trvat, než se projeví v praxi. A také ta zpráva o aplikaci směrnice, jakož i ty takzvané zprávy o trendech, eh, které přijdou, ta první z nich přijde v příštím roce, eh, tak ty budou popisovat, co dělají některé členské státy. Takže nebudu teď na to odpovídat, ale mohu vám říct, že my teď, my jsme měli pátek eh, proto eh, termín, kdy členské státy musely předložit své národní zprávy a na základě toho teď vznikne zpráva na celoevropské úrovni, takže díky tomu budeme eh, moci mít přehled o tom, co eh, jednotlivé státy podnikají. A my jsme se snažili spolupracovat s občanskou společností, snažili jsme se ji motivovat, Eh, oni se budou moci vyjadřovat k obsahu té zprávy, budou moci podávat více informací o tom, co se odehrává ve členských státech, takže eh, díky tomu budou mít také hodnocení i těchto eh, partnerů a jejich stanoviska potom můžeme zohlednit. Otázka souhlasu není nikdy relevantní ani u dětí, ani u dospělých při obchodování s lidmi. Takže souhlas oběti eh, jako takový eh, neexistuje v evropské legislativě. Ale jsme si vědomi toho, že někdy to obchodování probíhá v rámci jedné komunity nebo dokonce i v rámci eh, rodiny. Ale to neznamená, že by ty děti s tím vyslovovaly nějakým způsobem souhlas. Měli bychom tomu přistupovat stejně, měli bychom eh, eh, snažit eh, to potrestat a řekněme si, že to skutečně takto je, že k tomu dojde v rámci rodiny, kdo potom z toho má prospěch, kdo má, kdo poptává tyto služby, kdo má zisk z toho, že ty děti žebrají na ulici, pokud Eh, pětileté dítě žebrá na ulici a někdo mu dá peníze, tak z toho někdo má prospěch. Měl by se někdo ptát, eh, co tam to dítě dělá. Nech... Myslím, že většina těch žebrajících dětí tam nejsou se svými matkami, jsou tam s nějakou jinou ženou. Já mám eh, také eh, doma dítě a je mi jasné, že dítě nevydrží tam celý den sedět potichu a tak poslušně. Eh, ty děti jsou k tomu donucené. Eh, my teď děláme studii o tom eh, donucení žebrání nebo vynuceném žebrání. To, ta, těch čísel není moc, ale my se zaměřujeme právě na děti, protože víme, že ne všichni jsou hlášení, nebo ne všechny oběti jsou nám známy. Co se týče obchodování s lidskými orgány, Děkuji za to, že jste to vznesli, i to se vyskytuje. A říkali to i ostatní poslanci v tomto parlamentu. Zase není možné, že by o tom někdo nevěděl. Někdo to musí vědět, ať už je to doktor nebo někdo z nějaké farmaceutické společnosti. Někdo vždycky eh, o tom vědět musí a přitom zavírá oči. A nebo to někdo záměrně ignoruje, přitom by to mělo být na starosti. A proto je potřeba aplikovat zákon, například pousta podniků má právní povinnost podle článku 5 eh, eh, mít na starosti informovat o obětech obchodování s lidmi. Je to eh, z těch povinností. To je tak sankce zaměstnavatelů. To bylo velmi Eh, velmi dobrá otázka, ale já to obrátím zpátky. Eh, my jsme už zavedli tuto povinnost informovat o obětech, je zaměstnavatele by to měli vědět a neděláme přitom to samé v rámci Evropské unie. Měli bychom možná eh, zpřísnit ten právní rámec. Měli bychom si také uvědomit, že máme článek 23, kde by se měla vyhodnotit opatření, která členské státy přijaly tam, kde šlo o to, aby členské státy stíhaly ty, kteří vědomně Eh, připouštěli to, že se využívala práce eh, obchodová, obětí obchodování s lidmi. Ta novelizace by měla proběhnout v roce 2016, takže už teď je potřeba se na to připravit. A není to vždycky jenom o zranitelnosti těch obětí, ale o poptávce, o tom, že někdo nabízí peníze za využívání eh, těchto lidí. Musíme si uvědomit, že jsou to kolikrát i naprosto legální podniky, legální aktivity, které z toho potom mají prospěch. A co se týče poptávky, my eh, si to uvědomujeme. My eh, teď eh, chceme připravit studii o genderové dimenzi, chceme také si udělat přehled o tom, jestli dochází ke kriminalizaci těch, kteří vědomě využívají služeb nebo práce obětí a potom předložíme naše doporučení Eh, na tom základě. Takže teď vám o tom informace dát co nemohu, ale myslím si, eh, že Evropská komise si uvědomuje, že je potřeba eh, minimálně v případě nucené prostituce a při sexuálním vykořišťování bojovat proti poptávce. Prostituce je také velmi vysoce rizikový sektor. Jeden velmi vysoce postavený německý policejní důstojník řekl, že naprostá většina žen, které v prostituci pracují, k tomu byly donuceny. Ne stejnými prostředky, ale víme, že bychom ty ženy měli především chránit. Co se týče nedoprovázených, eh, nezletilých a dětí v mm, zranitelném postavení, o těch víme a my v eh, komisi s těma nemůžeme nic dělat. Musíme si vědomit, že to jsou v první řadě děti, bez ohledu na to, jaký statut mají. A nezáleží na tom, odkud pocházejí, kolik jim je let a tak dále je důležité v prvním případě, nebo prvním, na prvním místě si uvědomit, že to jsou děti. A tento statut je chráněn. A měli bychom tedy zlepšit i systémy, které máme na ochranu dítěte. A poslední otázka je samozřejmě, že je potřeba eh, to všechno propojit s migrační azylovou politikou, že tady ty souvislosti jsou, ale stejně tak bychom se měli zamyslet nad tím, že většina těch eh, obětí, jsou občané EU, takže nejde jenom o migraci a azyl. E, tedy nemusíme zabývat jenom tím, ale měli bychom si vědomit, že i e, v EU máme e, značnou, značný počet obětí a měli bychom sledovat ty finanční toky a ve všech e, formách, ve všech sektorech. Měli bychom se vždycky dívat na to, kdo z toho vědomě nebo nevědomě má prospěch. A pokud se nám nepodaří odstranit nebo zredukovat tu poptávku po všech eh, formách této činnosti, tak se nikam nedostaneme. Musíme také trvat na naprosto jasné aplikaci těch zákonů, které již máme. Thank you, eh, Dr. Vasiliadu, and I think you... Děkuji, paní Vasiliadu. Já myslím, že z toho potlesku roku je zřejmé, že vaše prezentace měla úspěch, nás velice tlačí čas. Nicméně po, účelem směrnice z roku 2011 bylo vytvořit koordinaci nesmírně složité situace, která se stávala z mnoha směrnic a e, týkají, týkaly se mimo jiné problémů imigrace, azylu a dalších. Takže nemůžeme najednou řešit všechno, nicméně vy jste se co nejlépe snažila eh, koordinovat eh, tato úsilí. Je třeba, aby členské státy implementovaly eh, legislativu a já na vás naléhám, abyste nezapomněla, co tady poslanci řekli a pokud jde o mou kolegyni předsedkyni výboru FAM, tak já si myslím, že budeme eh, hledat další zpětnou vazbu poslanců a budeme hledat nové příležitosti pro takovéto setkání, protože jsou tu noví poslanci, kteří by rádi se zabývali touto problematikou do větší hloubky eh, a v delším čase, než jsme měli dnes k dispozici, protože ty problémy jsou velmi složité a my bychom ocenili eh, vaše informace. Já si myslím, že jsme to dnes prolétli jen tak povrchně, vzhledem k tomu, jak je celá problematika složitá ne, já vám samozřejmě nedám eh, pět hodin, ale eh, kolegové určitě vědí, o čem mluvím. Z té složitosti problému plyne, že eh, musíme najít nějaký způsob, jak to rozdělit na jednotlivé segmenty a probrat je do mnohem větší hloubky. Jak vidíte z reakcí, tak by to bylo určitě potřeba. Těšíme se tedy na to, že mezi nás brzy zase přijdete. Děkuji vám ještě jednou. A nyní se omlouvám našemu dalšímu hostu, paní Kristýně Kanguspintě, která je z OSN, kde ji máme. Doufám, že přijde rychle, protože opravdu času máme málo. Takže než přijdete, tak já uvedu toto téma. Samozřejmě obchod s lidmi je globální téma a ještě jednou se omlouvám eh, jak naší řečnici, eh, tak poslancům za to, že tento bod tak uspěcháme. Eh, budeme přemýšlet o tom, jak to někdy jindy probrat lépe, než tomu bylo dnes ráno. Je to tedy vedoucí oddělení pro globální obchod s lidmi a s dětmi. Ještě jednou se omlouvám, že na to tak tlačím. Samozřejmě vás prosím, abyste nám představila nějak souhrně svou zprávu. Obchod s lidmi je globálním problémem, je to problém, je problémem OSN. Máme tu mnoho poslanců s rozsáhlými zkušenostmi, takže eh, Někteří poslanci už odešli, nicméně eh, já vás prosím o shrnutí, poté se vyslechneme otázky a pokud bude e, otázek málo, tak dáme ještě čas na odpovědi a ještě jednou se omlouvám, že tak tlačím na čas. Děkuji vám. E, Já e, nejprve bych chtěla poděkovat za tuto příležitost zde eh, hovořit. Já mám s sebou PowerPointovou prezentaci, kterou bych vám chtěla ukázat, ale je opravdu krátká. Eh, není eh, v žádném případě dlouhá, já si uvědomuji ty problémy s časem. Musím říci, že si tady připadám tak trochu jako cizí. Jsem z OSN a toto prostředí je pro mě tak trochu cizí. Tedy jsem tak trochu cizinec z jiné organizace a když hovoříte o obchodu s lidmi, tak my hovoříme o obchodu s osobami. A to je termín, který budu já používat, protože jsem na něj zvykla. Úřad OSN pro drogy a trestnou činnost vydává globální zprávy o obchodu s osobami už několik let. Toto je čtvrtá zpráva a tentokrát e, jsou tyto zprávy dvě. E, jednak ta tenčí, která obsahuje globální a regionální hlediska a potom máme tuto tlustší zprávu, e, která obsahuje profily jednotlivých zemí kterými jsme se zabývali. V této zprávě jsme pokryli 128 zemí a jejich jednotlivé profily e, najdete v té zprávě. Tady vidíte e, země, e, které jsme pokryli a vidíte tam také země, které nezareagovaly na naše otázky. Většinou jsou to země v Africe a v některých případech v Ázii. Teď k našim hlavním zjištěním ke kterým jsme došli na základě analýzy dat. Za prvé, obchod s lidmi se odehrává všude. Zjistili jsme, že oběti ze 152 zemí byly identifikovány ve 124 zemích v období od roku 2010 do roku 2012. Zjistili jsme také, že No, odhalili jsme 510 toků obchodu s lidmi, což znamená tedy eh, ale, přepravu eh, alespoň pěti lidí ze stejného výchozího místa do stejné destinace. Takže opravdu toto se děje všude. A přestože jsme eh, nepokryli všechny země světa, myslím si, že můžeme bezpečně říct, že tyto země mají nejmenším nějaký problém s obchodem s osobami. Ty toky, které jsme identifikovali, jsou toky meziregionální, což znamená tedy, že lidé jsou přepravováni mezi jednotlivými kontinenty. Jsou tu tři taková ohniska. Jednak střední východ, což je častá destinace, dále eh, Severní Amerika, Střední Amerika a Karibik a dále eh, západní a střední Evropa. A eh, hlavní jaksi zdrojové země, abych tak řekla, jsou Jižní Amerika, subsaharská Afrika, Jižní Asie, Východní Asie a a e, východní a střední Evropa. No to v podstatě znamená, že ty obchodní toky jdou vždycky z chudých oblastí do e, bohatých oblastí. A to též platí i na regionální úrovni, i e, v rámci některých jednotlivých zemí. Obchod s osobami je mezinárodní zločin, ve kterém často máme pachatele z těch konkrétních zemí, kteří mají malý geografický dosah obchodu s lidmi e, dochází vždy na omezeném e, území, většinou v nějakém podregionu. 34% e, obchodu s osobami se odehrává v rámci jedné země. A většina je tedy přes hraniční. Tam jsou oběti přepravovány přes hranice. Většina obětí, které se povede identifikovat, jsou cizinci. Většinou jsou ale přepraveni v rámci podregionu. Pro, pouze 25% všech obětí je přepravováno mezi kontinenty nebo mezi regiony. Pokud si vezmeme e, odhalené pachatele, tedy ty odhalené obchodníky s lidmi, tak zjišťujeme, že většina z nich jsou občané těch zemí, kde byli odsouzeni. 64% odsouzených obchodníků s lidmi jsou občané e, té země, kde byli odsouzeni. No, pak to máme určitá procenta cizinců ze stejného regionu a dále procenta e, osob z jiných regionů, kteří byli odsouzeni. Dochází k čím dál více případů odhalování obchodu s lidmi za jinými účely, než je sexuální zneužívání. Sexuální zneužívání je hlavní formou e, zneužívání e, obětí. Globálně to tvoří 53 tak eh, potom 40% tvoří nucená práce. Potom jsou tu další formy zneužívání, které jsou podstatně méně zastoupeny. E, za poslední léta neustále zjišťujeme, že vzrůstají případy e, odhalení, případů nucené práce, nicméně tomu tak není v západní a jižní Evropě. E, nucená práce nebývá tak často odhalována v regionu Evropské unie, ale v ostatních regionech dochází k jejímu odhalování stále častěji, což ukazuje i toto srovnání jednotlivých regionů. Vidíte, že Evropa, která je tady v tom posledním řádku, tak tady ta červená čísla ukazují procenta sexuálního zneužívání, to je 66% obětí v Evropě a střední Asii a 26% osob je zneužíváno prostřednictvím nucené práce. Když to srovnáme s východní Asií, jižní Asií a Pacifikem, tak tam je ta situace naprosto opačná. 64% obětí se stáv, se stává předmětem nucené práce. Takže tady jsou veliké rozdíly mezi jednotlivými regiony. Do obchodu s lidmi e, jsou velice zapojeny ženy, a to jak jako oběti, tak i jako pachatelky. Okolo 35% od odhalených pachatelů jsou ženy, což je mnohem vyšší procento než u jiných trestných činů, kde procento e, pachatelek je o mezi 10 a 15 procenty, takže tady je ten podíl e, nebývale vysoký. Když se podíváme globálně na e, oběti, tak téměř 50 odhalených obětí jsou ženy a když k tomu přidáme i dívky pod 18 let, tak se dostaneme na 79 tedy 79% odhalených obětí na světě jsou ženy. Pak jsou tu mnohem menší procenta dospělých mužů a chlapců. Když se teď podíváme na ty, eh, oběť, na ty ženské oběti, tak většina z nich je eh, sexuálně zneužívána, ale když eh, se podíváme globálně na množinu těch, kteří byli přepraveni za účelem nucené práce, tak tam 35 z těchto obětí jsou zase ženy. Takže můžeme z toho vyvodit závěr, že když za, zatímco s muži se obchoduje za účelem po, převážně nucené práce, tak s ženami se obchoduje za účelem eh, sexuálním i za účelem nucené práce. Jak už jsem řekla několikrát, eh, stoupá počet odhalení eh, případů obchodování s dětmi. Tady vidíte na té zelené křivce počet odhalených případů, kde obětí byla dívka a v uplynulých desíti letech se eh, zvýšilo procento eh, dívek mezi oběťmi z 10%, z 10% na 21%. Tady také jsou velké regionální rozdíly. V Evropě a střední Asii 18% odhalených obětí jsou eh, dívky, a zatímco v subsaharské Africe přes 62% obětí jsou děti. Teď eh, bych něco řekla k legislativě a k kriminalizaci. Tak přes dvě miliardy lidí eh, nemají ochranu, kterou požaduje protokol OSN o obchodu s osobami. Eh, tento protokol vstoupil v platnost v roce 2003 a když si vezmeme situaci v legislativě, zjistíme, že pouze 9% nemá vůbec žádnou legislativu v této oblasti a 10% e, má pouze částečnou legislativu, což znamená, že pouze část, pouze některé, některé typy obchodu s lidmi jsou trestným činem. Nebo e, pouze určité e, typy obětí. Ale když si spočítáte počet obyvatel zemí, které mají pouze částečnou legislativu nebo žádnou, tak nám to vychází na 2 miliardy lidí, což je opravdu hodně. Nicméně, eh, pokud jsme zaznamenali eh, úspěchy s legislativou, tak jsme, nezazn- tak jsme nezaznamenali přílišný úspěch, pokud jde o dopadání a odsouzení. Eh, stále ještě převládá beztrestnost. Mnoho zemí nemá vůbec žádné případy odsouzení za zkoumané období, to je 15%, a pak to máme 26% zemí, ve kterých došlo k méně než desíti odsouzením. Špatná zpráva také je, že situace se za posledních deset let nemění. Je poměrně stabilní a nedochází k žádnému nárůstu počtu odsouzení. E, tady bych skončila. Tu e, zprávu můžete najít na naší webové stránce a e, já samozřejmě jsem vám k dispozici pro případné otázky. Děkuji vám. Děkuji paní Spunta. nás by samozřejmě velice eh, zajímal tento globální problém a eh, OSN se jim zabývá už mnoho desítek let. My si uvědomujeme tedy důležitost této zprávy. Eh, tlumočníci se laskavě uvolili, že nám dají ještě několik minut na otázky poslanců. Mají poslanci nějaké otázky, například na situaci z OSN? Nebo nakonec nemáte žádné otázky, takže několik stručných, prosím. Prosím. Děkuji vám za tuto prezentaci. Já mám dvě otázky. No jo, něco dělám. Má dvě otázky. Děkuji za tuto prezentaci. Chci se zeptat, zda jste se zabývali i oblastmi, kde jsou Eh, využívání těto novodobí otroci, v jakých odvětvích jsou využíváni, kde pracují. A druhá otázka směřuje eh, k tomu, že narůstá i počet dětí, které jsou eh, nuceny válčit. Zabývali jste se i touto statistikou? Máte nějaký přehled o těchto dětech, které vlastně jako velice malé mají zbraň v ruce a musí bojovat? Děkuji. Colleagues, are there any other questions? Máte nějaké další otázky, kolegové? Jestliže ne, tak já položím eh, jednu velice otázku, která je na snadě a jde o eh, spolupráci s koordinátorkou eh, pro boj proti obchodu s lidmi, sdílíte nějakým způsobem statistiky nebo spolupracujete. Je tu nějaký statistický problém, pokud jde o e, aktivity Evropské unie, e, jestliže jde o globální problém? Takže spolupracujete e, nějakým způsobem s koordinátorkou Evropské unie? Jestli na to nedokážete odpovědět, nevadí, ale pokládám, pokládám, pokládal jsem tuto otázku za vhodnou. A pokud chcete nějakým způsobem zakončit, tak vás prosím i pozna, o poznámky na závěr. Takže eh, já jsem teď chvilku zápolila se sluchátky, ale vy jste se tedy ptala eh, na eh, otroctví a také na dětské vojáky. My jsme zkoumali problematiku dětských vojáků, máme k tomu texty v naší zprávě, zjistili jsme velice znepokojivé počty dětských vojáků, zejména v afrických konfliktních oblastech. A to jsou děti, které opravdu byly eh, přepraveny eh, konfliktními skupinami a tady eh, je ještě další aspekt a sice, že se to většinou neomezuje na využívání dětí jako vojáků, ale jsou tu i další formy zneužívání, včetně sexuálního zneužívání dívek. Takže ano, obdrželi jsme informace o tomto tématu a situace opravdu není příliš dobrá, musím říci. Potom k tomu eh, otroctví a eh, k těm typům otroctví tak eh, nucená práce a další formy obchodu s lidmi nabývá mnoha různých podob a e, bohužel ne všechno z toho e, je nahlášeno. Legislativa je stále v některých zemích nejasná. Takže není příliš jasné, jestli e, otroctví je též jako obchod s osobami nebo ne. Takže tady je pro mě poměrně těžké se tím zabývat, ale ano, otroctví bohužel v některých zemích bývá e, klasifikováno na základě legislativy obchodu s osobami, e, což je pro nás velice důležité, protože e, pouze tímto způsobem můžeme zajistit obětem práva, která jim náležejí. Pokud jde o tu spolupráci, s koordinátorkou Evropské unie, tak já si myslím, že to je vynikající nápad, My už jsme plánovali pustit se tímto směrem, protože, jak říkáte, je důležité, aby chom doplňovali evropské hledisko globálním hlediskem. Přestože k obchodům s osobami dochází v rámci regionu, většinou stále je tolik těch přes hraničních obchodů a meziregionových obchodů. A e, pokud jde o západní Evropu, tak tady jde opravdu o takový přepravní úzel pro občany mnoha různých zemí. Občané 130 zemí byli identifikováni jenom v západní Evropě. To je velmi různorodá směsice různých národností a my hovoříme o, neustále o stejných problémech, stejných jevech, dospíváme ke stejným závěrům ale některé věci se eh, trochu liší a tady si myslím, že můžeme si vyměňovat informace, aby se vzájemně doplňovaly. A já doufám, že naši spolupráci posílíme v budoucnu ještě lépe. Děkuji za tuto zprávu a my zůstaneme s vámi v kontaktu. Eh, kolegové, má někdo něco k bodu různé? Jestliže ne, tak jménem obou výborů končím schůzi. Děkuji vám.